Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Milé kolegyně, kolegové, měli bychom plynule pokračovat a také se chci omluvit, že jsme dnes eh, ráno eh, si náležitě nepřipomněli oběti atentátu v Londýně, ale Yeah, please möchte mich dafür entschuldigen, dass wir heute Morgen nicht. Takže opakuji, eh, chci se omluvit, že jsme dnes eh, ráno si nepřipomněli oběti atentátu eh, v Londýně, ale možná, že by byl stačil krátký poukaz z tvé strany, Julie, dnes ráno a byli bychom to učinili. Ještě jednou se omlouvám, nebyl to eh, zlý záměr eh, a opakuji ještě jednou, pokud to nenapadne nás, připomeňte nám to. Eh, a my tak učiníme. Eh, nyní se dostáváme k bodu pořadu číslo 12, výměna názorů s Evropským účetním dvorem a mám velkou radost, že zde mohu dnes přivítat paní Ivanovu. Evropský účetní dvůr eh, se v uplynulých měsících zabýval řadou mimořádných zpráv mimo jiné i o vzdělávání a o výdajích pro eh, specificky mládežnické programy i v oblasti zaměstnanosti mladých. Eh, eh, zprávy a materiály ehm, jsou k tomu k dispozici a mám velkou radost, že paní Ivanová je dnes přítomná, aby nám zreferovala něco více o výsledcích šetření Evropského účetního dvora abychom to mm, zohlednili i v naší eh, budoucí práci. To je pro nás důležité a případně eh, předložili návrhy eh, pro lepší a účinnější využívání prostředků, těch mála prostředků, které máme k dispozici. Eh, takže děkuji, že jste eh, přítomní a eh, prosím, abyste se ujala slova. Máte asi 15 minut, abychom měli ještě čas na diskusi. Děkuji vám za vaši návštěvu dnes. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové, je pro mě velkým potěšením, eh, že eh, mohu být zde. Myslím, že to bylo poprvé, co jsme obdrželi pozvání od Výboru pro kulturu a eh, velice ráda vám přiblížím některé naše zvláštní zprávy nebo mimořádné zprávy. Náš účetní dvůr je slavný pro výroční zprávy nebo díky výročním zprávám, ale my se také věnujeme mimořádným zprávám, které zkoumají právě výkonnost a účinnost, hospodárnost, um, eh, posuzování aktuálních výsledků um, při využívání evropských fondů. Jako bývalá členka Evropského parlamentu mám mimořádnou radost, že mohu eh, tuto zprávu prezentovat dědictví eh, ekonomické a finanční krize společně s výzvami, eh, které přináší ekonomické zotavení a vysoká úroveň nezaměstnanosti mladých lidí a integrace uprchlíků ukazují, že je zapotřebí dalších, eh, dalšího úsilí na evropské úrovni, abychom se s tím vyrovnali. Proč je vzdělávání důležité? Myslím, že to není nutno vysvětlovat zejména ne tomuto výboru, ale nelze význam vzdělávání zdůvodnit zdůrazňovat eh, dostatečně. Jak zde vidíte, eh, vzdělávání má eh, přímý vztah k zaměstnatelnosti. Zaměstnatelnost lidí Eh, s vysokým nebo s vysokoškolským vzděláním byla v poslední době třikrát nižší než u lidí s eh, základním nebo středním vzděláním. Eh, navíc úroveň vzdělání má přímý dopad na kvalitu získaného pracovního místa. Další výhody jsou samozřejmě snížená zločinnost, lepší zdravotní stav, aktivní občanství. Jeden ze základních eh, principů Evropské unie je eh, šíření eh, znalostí, prostřednictvím přístupu ke vzdělání. A v tomto kontextu je roli Unie podporovat členské státy, které mají výlučnou kompetenci Eh, v oblasti vzdělávání a školství. Tady se to eh, promítá i eh, do množství finančních prostředků věnovaných členskými státy na vzdělávání. Mezi lety 2007 a 2011 to činilo 3200 miliard eur to byly národní příspěvky a evropský příspěvek je poměrně omezený z hlediska procentuálního vyjádření, ale je eh, významný v absolutních číslech 33,7 miliard během eh, období 2000 až 2000 2013 a 2014 až 2020 eh, to bude 27,1 miliard eur z Evropského sociálního fondu. Vzdělání je velmi široké téma eh, z hlediska našeho auditu a my jsme se zaměřili na cíle eh, vzdělávání EU, které bylo tedy mm, spolufinancováno. Je tady vyjádřeno procento předčasného přerušení eh, škol na úrovni základní, střední, zvyšování rozsahu celoživotního vzdělávání, snižování nedostatečné výkonnosti a tak dále. A My jsme také zkoumali strategii 2020. Eh, Hlavním cílem bylo posoudit, zdali financování Evropské unie bylo účinné z hlediska dosahování těch cílů vzdělání a abychom um, tak učinili, tak jsme se napřed zaměřili na to, zdali ty eh, cíle byly dostatečně rozpracovány v eh, těch prováděcích akčních plánech a eh, také jsme se zaměřili na projekty, to znamená, jestli Evropská komise podporovala členské státy během tvorby dalšího programovacího období v rám 2014 až 2020 a zdali došlo k určitému zdokonalení oproti minulému období. My jsme identifikovali 37 operativních programů, a to z 15 členských států. Představovalo to asi 83 celkových výdajů z ESF na období 2007 až 2013. Také jsme tam identifikovali eh, pět partnerských dohod a naše posouzení se zaměřilo na pět členských zemí, Německo, Francii, Itálii, Portugalsko a Rumunsko. Eh, tedy země, eh, kam ehm, tekla většina eh, finančních prostředků a také eh, jsme tam vzali v potaz jiná kritéria mm, a tak dále. Pak jsme navštívili tři projekty ehm, období 07 až 13 a v těchto pěti zemích. Tyto projekty byly navrženy členskými státy jako nejlepší praxe, jako tedy příklady nejlepší praxe a nejlepší příklady. Nyní zde eh, vidíme eh, posouzení nebo hodnocení období 2007 až 2013 operativních programů. Naše analýza mm, těchto operativních programů ESF ukazuje, že obecně vzato eh, vzdělávací cíle EU byly zohledněny a, a zařazeny, ale určité prvky intervenční logiky eh, v některých operativních programech nebyly dostatečně zohledněny. To znamená, eh, Samozřejmě, že mm, jsme nemohli získat vyčerpávající informace, ale komise musí je musí posuzovat a hodně, hodnotit, tak eh, očekáváme, že získáme odpovídající informace, zejména pokud jde o logiku těch intervencí, finančních intervencí Evropské unie. Navíc na období, programové období 2007 až 2013 účetní dvůr zdůraznil, že komise se eh, tehdy ocitla v obtížné situaci, pokud jde o adekvátní monitorování výkonnosti ESF, zejména ve vztahu ke společným ukazatelům. Bylo povinné podávat zprávy pouze o počtu eh, účastníků. Nebyly tam společné eh, ukazatele ukazatele o výsledcích nebo výsledků což eh, poněkud tedy omezovalo eh, vyhodnocení vzdělávání a výcvik eh, v rámci strategie Evropa 2020 přijaté v tomto období měla malý dopad na operativní programy, protože byly již v souladu s aktualizovanými cíly. A pokud jde o většinu těch operativních programů, tam došlo ke změně finanční alokace, a e, dopady e, dopady toho, nebo vysvětlení konkrétních dopadů e, chybělo. Na následujícím slajdu, nevím, jestli to uvidíte dobře, tady máme rozložení a výsledky toho hodnocení operačních programů za období 2007 až 2013. Když se podíváme na ta čísla, tak vidíme, že jsou tam určité nedostatky, ale obecně lze říci, že je to tak eh, poměrně ucelená zpráva, která eh, poukazuje na, ta pozitivní, eh, na ty pozitivní dopady spíše než na ta negativa. Vidíme, že to procento integrace, integrování cílů operačních programů je poměrně vysoké 76 u předčasného opuštění školu, 54% u dalších cílů a tak dále. Pokud jde o tu eh, intervenční logiku, eh, nástroje, monitoring, to jsou ty jednotlivé eh, aspekty, o kterých jsem hovořila, tady vidíme poměrně nízké procento chybějících operačních programů pro předčasné opuštění školy 4%, pokud jde o nedostatek popisu obsahu 29 při eh, analýze, eh, tam chybí, ale jako výchozí bod bych řekla, že to je poměrně eh, pozitivní. Na následujícím slajdu vidíme hodnocení Eh, nastavených programů pro období 2014 až 2020. Tady jsme zaznamenali skutečně zlepšení oproti předchozímu eh, období. Eh, komise poskytuje podporu členským státům při nastavování operačních programů. Operační programy jsou v souladu s cíly EU pro vzdělávání. Je tady i ta logika je lépe vysvětlená a Eh, máme tady tedy ty nové vylepšené eh, legislativní rámce, samozřejmě jsou tam i nadále nějaké eh, problémy, my jsme to také uvedli, především chybějící specifické požadavky, které byly zvoleny pro jednotlivé priority, což poněkud omezuje možnost konzistent, návaznosti mezi jednotlivými eh, programy. A pak jsou tady opatření eh, týkající se eh, zaměstnanosti. Celá řada poslanců na to poukazovala. Tady chybí trochu ta vazba mezi vzděláváním a zaměstnaností. A proces pro vyhodnocování operačních programů Eh, ty klíčové budoucí kroky pro implementaci, ty jsou nyní v rukách členských států, musí vybrat, implementovat jednotlivé projekty eh, a podpořit eh, realizaci těch vzdělávacích cílů v rámci operačních programů. V rámci následující tabulky Vidíte, zase je to stejný rámec jako pro to období 7 až 13 a tady si můžete skutečně porovnat a vidíte ta výrazná zlepšení, pokud jde o inkluzi eh, cílů do operačních eh, programů, ať už je to eh, u těch předčasných opočení škol, tam je to nad 88%, dále 63% začleněných do operačních programů a intervenční logika a monitoring nástrojů. Vidíme, že prakticky všechny eh, splňují nastavené požadavky, takže to je opravdu významné zlepšení oproti tomu předchozímu období. Eh, ta zpráva samozřejmě obsahuje i doporučení, veškerá byla akceptována komisí a jsme přesvědčeni, že pokud budou implementována, tak to zase eh, pomůže eh, využití eh, evropských fondů určených pro vzdělávání. Některá z těch doporučení se týkají ukazatelů, monitoringu využití fondů A to tedy se týkalo eh, velice stručně eh, této, eh, těchto vzdělávacích programů a jak jsem říkala úvodem, my pracujeme na tomto tématu velice intenzivně a ráda bych ještě zmínila, že máme v současné době tři zprávy týkající se mladých a zaměstnanosti. První ještě není zveřejněná. Toto je první, kterou jsme asi před rokem zveřejnili a to se týká záruky pro eh, mladé eh, a první kroky eh, v rámci implementace s tím spojených rizik v roce 2015 jsme analyzovali evropskou iniciativu týkající se mladých a zaměstnanosti a v té zprávě poukazujeme na to, že ty první kroky učiněny skutečně byly, nicméně jsou tam tři taková hlavní rizika, která brání efektivní implementaci iniciativy. První je adekvátnost financování, jenom pár čísel eh, na základě odhadů komise. Eh, výše disponibilního eh, financování je 12,7 miliard v rámci této iniciativy a odhady ze strany Mezinárodní organizace práce a dalších eh, subjektů poukazují na to, že ta potřeba ročně výrazně, výrazně vyšší oproti tomu eh, disponibilnímu financování. 21 miliard euro ročně je tedy eh, takový hrubý odhad. Takže to je první takové významné riziko, pokud je o adekvátnost celkového financování, tak abychom skutečně zajistili eh, záruku pro eh, všechny, eh, všechny mladé. Druhé riziko, které jsme identifikovali, je nedostatečná definice toho, co je to kvalitní nabídka pracovní příležitosti protože dobrá kvalita v jedné zemi nemusí odpovídat eh, tomu, eh, jak je definována dobrá kvalita v jiných zemích. Takže je třeba nastavit nějaká minimální kritéria, která by definovala alespoň dobu trvání smlouvy, eh, minimální výši mzdy, zda to odpovídá minimální mzdě v tom daném členském státu. Samozřejmě to je věc, která je v výhradně v pravomoci členských států, aby stanovili tato kritéria, ale my jsme přesvědčeni, že ten, tato nedostatečná definice kvalitní eh, nabídky pracovní příležitosti, to je eh, jedno z rizik. A eh, třetí významné riziko se netýká pouze té záruky pro mladé, ale je tady nedostatek nedostatečný monitoring a nástroje pro reporting v rámci celého ESF, to už bylo i v tom předchozím e, období. Jenom pár takových ještě e, informací předstihu, jenom abyste věděli, že ta třetí zpráva e, ohledně mladých a zaměstnanosti v současné době vyhodnocujeme tedy ty výsledky dosažené v členských státech a ta zpráva tedy bude zveřejněna velice brzo, 4. dubna. A jakmile to bude zveřejněno, eh, tak vám to samozřejmě eh, přepošleme, abyste to mohli eh, zveřejnit na internetových stránkách. A 10. května tedy je konference ohledně zaměstnanosti mladých, která bude zorganizována zde 10. května a velice se těšíme eh, na to, že budeme moci znova o této problematice diskutovat. Děkuji mnohokrát. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ano, já velice srdečně děkuji za tuto, myslím, velmi působivou zprávu a také eh, velice děkuji za to, že Evropský účetní dvůr se zjevně velmi intenzivně zabýval těmito tématy a jak jsem již předeslala, eh, je schopen nám dát i eh, informace o tom, co případně do budoucna v programové struktuře změnit, tak aby ve všech programech, které mají vždy málo peněz, ehm, bylo, byla sjednána náprava. Tady o tom se přeme nejenom s komisí, ale zejména s členskými státy. Myslím ale, že v tomto případě může být užitečné, když i Evropský účetní dvůr dospěje k eh, názoru, že některé části programu nebo celé programy jsou podfinancovány, protože vaše nálezy mají poněkud objektivnější povahu, než když eh, si eh, na to stěžuje Evropský parlament, eh, jemuž je podsouváno, že eh, vychází vlastně z eh, politických premis. Takže děkujeme za to, že jste na to poukázali. A nyní se dívám na kolegy, kolegyně z EPP. Eh, napřed chci poděkovat za eh, dnešní eh, prezentaci. Myslím, že určitě bude zajímavé si ještě pročítat intenzivně vaši publikaci a zabývat se i detaily. Myslím, že je zjevné, že tady je velký rozdíl mezi staro, starým a novým programovacím obdobím. Je tady zjevná i větší koherentnost a lepší sladění mezi operativními akčními programy v ESF a cíly. To bych chtěla zdůraznit. A také zdůraznuju to, co řekla předsedkyně. My e, v těchto vzdělávacích programech a programech dalšího vzdělávání jsme beznadějně beznadějně podfinancovány a to se nezlepší tím, že budeme předkládat nové nápady eh, bez finančního dovybavení. To je, myslím, jedna z nejdůležitějších úloh eh, budoucnosti pro Evropskou unii. Eh, pomoci těm členským státům, zejména kde je velmi vysoká nezaměstnanost mladých lidí, vytvářet struktury a programy, které s tím skoncují. To je jediná možnost, jak také posílit důvěru v Evropskou unii, když vytvoříme mladým lidem perspektivy a když eh, se členské státy budou navzájem od sebe učit eh, jak správně implementovat tyto vzdělávací programy do sociálních a ekonomických struktur jednotlivých zemí. A proto by mě eh, případně zajímalo i určité srovnání, eh, například eh, v případě záruky pro mladé. Říká se, že ta se nerozběhla velmi dobře v těch zemích, které to mají nejvíc zapotřebí, protože je tam příliš málo programů. K tomu bychom rádi měli podrobnější informace, jaký je stav programu, jak to běží, Eh, jak jsou eh, realizovány eh, tyto programy, jaký to má efekt. Mně nejde pouze o účinné využívání prostředků, ale také o efektivní využívání programu, to znamená, aby to skutečně mělo konkrétní efekt v praxi. Samozřejmě účinnost prostředku je také důležitá a to je určitě i důležitý aspekt pro účetní dvůr. Můžu eh, vydávat eh, mnoho peněz na dobrou věc nebo méně peněz na dobrou věc, ale tady jde o to nalézt tu zlatou střední cestu a eh, k tomu bych prosila o informace. Ale každopádně děkuji za dosavadní prezentaci. Já vám děkuji, říká předsedkyně, a za sebe bych také připojila otázku která se ubírá obdobným směrem, eh, jak eh, to uvedla kolegyně Ferhajn, zejména pokud jde o záruku pro mladé. My jako parlament jsme zpočátku eh, byli trochu frustrováni tím, že nakonec z toho zbylo tak málo peněz, které nám byly k dispozici. Říkali jsme, že v podstatě bychom potřebovali mnohem více, minimálně třikrát toho, tolik, co bylo k dispozici. A pak jsme ale v první fázi zjistili, že ty finanční prostředky nemohou být eh, vynaloženy nebo nedost účinně vynaloženy, protože zejména ty členské země, které to eh, potřebovaly nejnaléhavěji, neměly eh, vůbec ponětí o tom, jak by s těmito penězi měli ku prospěchu mladých lidí naložit. Vy jste popsala i ta rizika a proto e, by bylo zajímavé vědět, zdali se něco změnilo v tomto ohledu, zdali ty finanční prostředky jsou vynakládány nejenom účinně, ale i efektivně ku prospěchu mladých lidí. A když se podíváme na jednu z vašich prvních folí nebo tabulek e, prostředky ESF vynaložený e, do vzdělávání. Tam jste dospěli k závěru, pokud to chápu správně, že v tom běžném eh, programovacím období se to snížilo. To znamená čerpání a investice členských zemí do vzdělávání. Je to nyní odhad na celé programovací období, anebo je těch 27,1 eh, miliarda eh, vstaženo na tu dobu, kterou už máme za sebou a očekává se, že do roku 2020 to dosáhne minimálně toho stavu eh, jako v minulém programovacím období. Pokud by to mm, měla být prognóza, která se vztahuje na celé programovací údobí, pak by to samozřejmě byla, bylo téměř zdrcující že iniciativa ESF v oblasti vzdělávání eh, se spíše snížila v tomto programovacím období, místo toho, aby se zvýšila nebo rozšířila. A dívám se do pléna kolega Venta. Když už mluvíme německy, tak se pokusím o to také. Děkuji za zprávu a informaci. Stanovisko se týká současné situace. Otázkou je, zdali i zvažujete nějaké návrhy a co máme vlastně dělat, protože to čerpání klesá, takže co, co máme dělat jinak? A nebo kolik dalších informací očekáváte od ostatních členských států. To je pro nás důležité, ale jinak to bylo velmi zajímavé a děkuji vám. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Ivan. Děkuji vám mnohokrát, paní Ivanová. Chtěla byste odpovědět a uvidíme, jestli z toho vyplynou další dotazy. Okay, thank you. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. To jsou všechno velmi důležité otázky. Začnu s otázkou paní Ferhajens. A také vy, paní předsedkyně, jste hovořila o tématu financování. Ano, nakonec to vždycky skončí u peněz. Zdali jsou e, dostatečné prostředky k dispozici pro realizaci cílů, které byly stanoveny. A my jsme identifikovali určitá rizika e, již v časných e, fázích První zpráva o záruce pro mladé eh, byla vlastně takovou inovativní záležitostí pro účetní dvůr. Eh, vždycky to vlastně eh, bylo až post factum. Tentokrát jsme se zabývali tím programem v předstihu a snažili jsme se najít ty možnosti, které by ještě umožnily rychlejší realizaci, protože celá ta iniciativa byla právě podmíněna tím, aby e, bylo možné rychle pro mladé hledat e, pracovní místa, vzdělávací možnosti, školící e, možnosti. My v naší zprávě jsme neřekli, že financování bylo nedostatečné, ale že nebylo přiměřené. E, protože vy se na to můžete dívat dvěma způsoby. Říct, e, ano, není dost prostředků, aby byla všechna ta opatření financována, a nebo můžete říct, že, u těch, že pro ty sliby, které tady e, byly předloženy, ty peníze nejsou postačující. My si všichni uvědomujeme, že financování Eh, které je k dispozici, je čím dál tím omezenější. Takže musíme dělat více s menším objemem prostředků. A to opravdu je skutečnost. Eh, takže co eh, vlastně říkáme v naší zprávě, je, že musíme jít cestou lepší prioritizace našich úkolů. Komise je zde také přítomna, možná, že bude chtít zareagovat, ale komise má tak trochu svázané ruce vzhledem k tomu rámci. Tady prostě to není opřené od nějakou pevnou, tvrdou legislativu. Jedná se pouze o doporučení rady a rozhodnutí je na členských státech, jak eh, si eh, eh, rozhodnout priority a jak financovat, pokud vy slíbíte, že zajistíte práci každému jednotlivému mladému člověku v Evropě, tak si musíte zároveň přiznat, že to prostě stojí hodně peněz. A s financováním, které je k dispozici, si prostě nemyslíme, že tady je dost prostředků na to, aby byly pokryty všechny ty sliby. Další velice důležitá věc, kterou řekla paní Fenher, je eh, poučit se z těch nejlepších možných postupů. My eh, v našich zprávách na tom také čím dál tím více trví, trváme. Nejde jenom o spravedlivé a vyvážené hodnocení, tam je většinou také dost kritiky, ale také sdílení dobrých postupů. Především v té době, ve které žijeme, to začíná být opravdu velice eh, důležité eh, schopnost se poučit nejenom z chyb, ale také z dobrých postupů, z dobrých příkladů. A to je cíl, který si v naší zprávě stanovujeme. Samozřejmě, že v této fázi bych asi nemohla říct až tolik o té třetí zprávě, která by měla být zveřejněna 4. dubna. Vy jste se na to ptala, eh, chtěla jste vidět, zdali ty peníze byly vydány vhodně, eh, jaké jsou skutečné zprávy. Věřte mi, ta zpráva je velice zajímavá, s velice zajímavými zjištěními ale opakuji, v tuto chvíli nechci říct více. Každopádně si uh, už teď mohu říct, že tam budou dobré příklady. Ty uh, vzorky zemí, které jsme se vybrali, uh, jdou tímto směrem. To znamená, chtěli jsme ukázat, jak země, které mají tu nejvyšší uh, E, nezaměstnanost a málo prostředků se vypořádávají situací a zase, jak to řeší jiné státy. Ono je to prostě tak, že každý stát je tak trochu individualitou. E, růst ekonomiky, rozdělení e, vlastně toho portfolia ekonomického a tak dále, ale sdílení, sdílení dobrých postupů je určitě nápomocné, takže v tom bude také ta zpráva zajímavá. Pan Vente se ptal na členské státy, na těch pět eh, členských států. Já jsem říkala na počátku, že máme různé soubory kritérií, z nichž nejdůležitější je eh, objem financování, které jde eh, členským státům, které vydávají nejvíc tady vlastně nejde o to revi, pod, pod, pod, skytnout revizi či podrobit revizi členských států, ale je to prostě otázka, která nejčastěji e, znívá i v naší finanční správě. E, děláme hodnocení e, podle jednotlivých členských států, na to opakuji, že ne, takže tam nebude hodnocení v tom smyslu, Eh, že by se člověk dozvěděl, kdo, jaký je členský stát, který nejefektivněji vydal prostředky na vzdělávací opatření, na boj proti nezaměstnanosti. Spíš tam budou takové ilustrativní příklady. A ještě ESF a vydávání e, e, finančních prostředků 27,1 e, miliard eur. Komise je tady a patrně je lépe vybavena k tomu, aby ty hlavní myšlenky nějakým způsobem rozvinula. Toto je prostě jenom takový kratičký výčet a na rozdíl od všech eh, těch prohlášení, že vzdělávání je důležité téma. Tady se pak ukazuje, jak se věci ve skutečnosti mají. Děkuji za pozornost. Pokud nejsou žádné další otázky, tak bych měla ještě jednu já. Vy jste se nyní speciálně věnovala pouze Evropskému sociálnímu fondu. Co tam v oblasti vzdělávání, výcvik, odborného vzdělávání je investováno do mladých? My eh, ale ve výboru pro kulturu jsme také příslušní pro eh, program Mobility Erasmus+, eh, Plus, eh, pro program Creative Europe a další, kdy jako mantru opakujeme neustále, že máme nedostatek peněz. Mohl by si Evropský účetní dvůr představit, možná, že si to pouze odnesete jako podnět, nemusíte mi dát dnes odpověď, že to, co jste učinili pro ESF, by se mohlo udělat i pro Erasmus Plus a další dva programy, protože i to by pro nás mohlo přinést velmi zajímavé, užitečné informace právě s ohledem na nadcházející programovací období. A pokud bychom měli objektivní indicie, že eh, to vidíme správně, že tedy máme málo finančních prostředků k dispozici a potřebovali bychom v podstatě mnohem více, abychom eh, dosáhli definovaných cílů, eh, tak by to byla velmi užitečná věc. Samozřejmě nemusíte nám odpovědět hned, Stačí, když si to odnesete jako námět a prodiskutujete se svými kolegy, zdali by to mohlo být řešení. Pro nás by to bylo nesmírně užitečné, kdyby účetní dvůr na to pohlédl kritickým okem. A myslím, že je nutno přivítat to, že účetní dvůr se vnímá nejenom jako ten velký e, kontrolor, e, který e, klade prsten přímo do rány, ale že se také považuje za jakýsi systém včasného varování, což nám také může velmi pomoci v určitých věcech zareagovat rychle a ne až ex post. Proto si myslím, že ten současný přístup Evropského účetního dvora je lepší, tedy ten, to systém časného varování a nejenom uh, eh, obvinování a um, kritika. To je, myslím, velmi vyvážený přístup, který jste nám popsala. A opět se dívám na své kolegy v plénu Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže ještě jednou dávám slovo paní Ivanové. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, toto je zcela zásadní věc, kterou jste teď tady zmínila. Erasmus je velice zásadním důležitým programem pro mladé eh, lidi. Eh, vzdělávání eh, mladých a tak dále, to jsou všechny věci v, naší, v našem Senátu dvě na pořadu jednání, tam pracuji i já. My jsme již přijali určitá opatření, děláme audit Erasmu 2 a nevím přesně, přesně, vlastně, eh, kdy to bude opravdu ukončené, ale eh, určitě to také, eh, toto vzdělání předám kolegům ze Senátu 4 a až to bude hotové, tak vám to zase dělíme, to je audit, který zjišťuje efektivitu využití finančních prostředků a určitý objektivní obrázek, ne jenom zdali eh, ty finanční prostředky byly eh, vydány regulérně a podle pravidel, ale co se jejich použitím změnilo v reálném životě. Takže já toto velmi ráda předám dál a eh, ještě k tomu hlídacímu psovi, nelibě ne, vnímanému. Ano, my jsme tak vnímáni jako eh, hlídací pes, ale ne snad zlý, eh, to doufám, že ne. Eh, také proto, že, jak vy jste velmi případně řekla, proto, že se snažíme víc a víc být objektivní, konstruktivní, poskytovat včasné varování, nejenom upozorňovat na chyby, ale také včas varovat, co hrozí, protože se domníváme, že prevence je vždy lepší postoj, lepší způsob do, eh, a také se snažíme eh, přijít s doporučeními, aby prostě určité věci se nestaly Eh, takže jsme velmi rádi, že jste spokojeni s naší prací a opakuji, my jsme tady proto, abychom vypracovávali tyto zprávy a poskytovali vám podklady pro přijímání ještě lepších rozhodnutí. Děkuji za pozornost. Eh. Ano, mnohokrát a srdečně děkujeme i za to, že jste k nám eh, dnes dorazili. Myslím, že to bylo velmi informativní a užitečné jednání. Eh, poskytli se nás, nám užitečné informace a těší nás, že účetní dvůr eh, již eh, zohledňuje i program Erasmus+, to nám také rozhodně pomůže. Vím, že na veřejnosti a občas i v politice jsou účetní dvory vnímány jako zlý hlídací pes, protože i právem poukazujete na ta bolavá místa a ty nálezy nejsou vždy hezké, ale my to vnímáme jako eh, vzájemné obohacování eh, naší práce a eh, vy se vnímáte, považujete za takový eh, systém časného varování a to je, myslím, správná cesta a to nám politikům eh, velmi pomáhá eh, vydat se a vybrat si správné cesty a vyvodit správné závěry. Takže srdečně děkujeme, paní Ivanová, kdykoliv jste mezi námi srdečně vítána a přejeme vám hodně zdaru do další práce, která je i pro nás tak velmi užitečná. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt unserer Sitzung und es gibt wieder viel Papier. Dostáváme se k poslednímu bodu našeho pořadu. Jedná se o menšinové jazyky a vzdělávání osvědčené postupy a rizika. A k tomu máme připravenou prezentaci našeho politického oddělení, které, jak víme, vždy poskytuje eh, velmi užitečnou práci a eh, shromažďuje také velmi užitečné informace, které vždy zúročíme v práci. V lednu 2016 se náš výbor usnesl, že požádáme naši výzkumnou jednotku, aby vypracovala takovéto e, srovnávací nebo takovouto srovnávací studii o e, menšinových jazycích. Ta studie e, byla dokončena, bude dnes prezentována, na to se velmi těším a také mám radost, že zde můžu přivítat paní Šterk z společnosti Mercator, eh, která nám představí ty nejdůležitější poznatky a zjištění. Děkuji vám, že jste zde a máte slovo na 15 minut. Uh, děkuji, děkuji za to uh, slovo úvodem. Já se jmenuji Ricerk a pracuji pro, výzkumný, uh, pro výzkumné centrum Mekáty. Byla jsem jednou ze spoluautorek této zprávy kterou tady chci dnes prezentovat. Kecen Gomora a Kon Fandemir byli spoluautoři a jsem velice ráda, že teď mám možnost vám stručně o zprávě něco říct. E, struktura této prezentace je následující. E, řeknu vám stručně něco o Mercatoru a potom o obsahu zprávy. Takže naše e, výzkumné středisko o multilingvismu a vzdělávání bylo založeno v roce 1987. Eh, tehdy se začalo čím dál tím víc eh, lidí uvědomovat, že multilingvismus a eh, minoritní jazyky jsou důležitým tématem a parlament přijal usnesení a Evropská komise pak mohla vytvořit samostatný rozpočet pro menšinové jazyky Eh, nicméně v roce 2007 tyto finanční prostředky přestaly existovat a my jsme se stali tedy eh, pouhým informačním eh, střediskem totálně financovaným půjček. Je to nezávislá, tedy výzkumná organizace a naší misí je Eh, přinášet eh, čerstvé finanční prostředky do Unie a obráceně. Um, Um, Takže se snažíme eh, sdělovat eh, informace o menšinových jazycích uvnitř Unie i za jejími hranicemi. Takže hlavními činnostmi eh, Mercatoru je aplikovaný výzkum vlastně ve všech oblastech multilingvismu, ve vzdělávání, předávání jazyků v raném stádiu, primární vzdělávání, základní vzdělávání a také možnost možnosti, které nabízí nový, nové technologie pro menšinové eh, je, eh, jazyky a také možnosti sociálních médií a jak jsou menšinové jazyky prostřednictvím sociálních médií používány. Máme také různé evropské mm, projekty, v minulosti to byla síť Mercator, vzdělávací projekty a rovněž eh, projekty, které jsou víc soustředěny na jazyky přistěhovalců Máme poměrně hodně informativní webové stránky, kde se můžete dozvít, dozvědět ještě víc a také máme databázu, databázi expertů, nějakých 600 odborníků, kteří jsou skutečnými specialisty na e, vzdělávání jazykové a na multilingvismus. Organizujeme konference, semináře a dílny, které se vztahují k menšinovým jazykům. Jsou poměrně hodně známé jak v Evropě, tak jinde po světě. A klíčovou prací e, strukturální e, činností jsou takzvané regionální zprávy, které podávají informace souhrného charakteru o menšinových jazycích a jejich výuce od té nejnižší úrovně až na vysokoškolskou úroveň. Teď bude vydán 50. takovýto sborník. Všechny tyto informace můžete najít také na našich webových stránkách. Je to aktualizováno každých 10 let a je to volně k dispozici. Dozvíte se tam celou řadu informací o stavu jednotlivých menšinových jazycích ve vzdělávacích systémech. Máme máme také takový bilten eh, zpravodajský a tam se zabýváme otázkami spojenými s multilingvismem. V září 2016 jsme eh, dostali eh, od vašeho výboru požadavek, abychom provedli hloubkovou analýzu vzdělávacích možností v oblasti menšinových jazyků a náš úkol byl takový trojrozměrný. Nejprve jsme měli definovat ukazatele pro nejlepší možné postupy v této oblasti, eh, pak eh, jsme měli analyzovat výzvy a dále definovat oblasti, které by, mm, které by měla Unie v této eh, souvislosti podporovat. Pak samozřejmě jsme se soustředovali také na absolventy a jejich možnosti uplatnění e, e, s menšinovými jazyky a e, také mírou, do jaké jsou integrováni. Musím říct, že to bylo poměrně široké zadání a my jsme se rozhodli se zabývat 13 případovými studiemi a e, to byly ty naše regionální e, soubory a e, ne všechny informace tam byly k dispozici, takže jsme vedli interview s různými experty v terénu a následně jsme také začali s takovým literárním magazínem, abychom zjistili, co se vlastně již Eh, v této oblasti eh, učinilo, jaká doporučení tady byla přijata v minulosti, která bychom mohli využít. Takže tady případové studie byly skutečně základem celého toho našeho výzkumného úkolu. Eh, šli jsme cestou komparativní analýzy, středili jsme se na srovnávání těchto případových studií a na základě zjištěných výsledků jsme formulovali určitá doporučení. Jak už jsem řekla, podnikli jsme toto s 13 e, případovými studiemi a vidíte tu průsvitku za mnou. Nebudu je všechny jmenovat, e, vidíte ta jména a jsou e, to také jména uvedená ve zprávě, takže se k tomu můžete vrátit, až budete mít čas a chuť. A musím říct, že jedním z prvních problémů či výzev je otázka terminologie, e, jakou užívat. Protože například e, pokud e, řeknu sír, tak myslím na goudu. Pokud francouz řekne sír, tak hned myslí na camembert. Takže takhle to stejné, stejně vypadá s menšinovými jazyky. Každý si představí něco jiného, když se řekne menšinový jazyk. A pak je tady ještě jeden další faktor, který věci komplikuje a ten spočívá v tom, že tady vlastně neexistuje obecně uznávaná definice menšinového jazyka. My jsme eh, tedy eh, se rozhodli využít eh, definici, která je obsažena v Evropské chartě pro menšinové jazyky a jsou to tedy jazyky, které jsou tradičně užívány na určitém území daného státu, státními příslušníky daného státu a alternativy, e, které jsou e, také užívány, jsou staré e, menšiny, domorodé menšiny, etnické menšiny, takže my jsme vlastně nešli cestou zkoumání nových menšin, to znamená přistěhovalců či uprchlíků žijících v určitých zemích. Mám tady krátké video, které vytvořilo Evropské centrum pro otázky minorit a Mariskovi Chase. Je to prostě dost jasné sdělení, co jsou menšiny a proč stojí za to je chránit. Takže ráda bych vám to video teď ukázala, pokud technika funguje. Nevím, jestli někdo může to video eh, spustit. <laughs> Well, I can see that it's, on my computer it worked, but I can... Na mém počítači to fungovalo, ale vidím, že to tady nefunguje. Můžete se na to podívat sami, pokud si vygooglujete Evropské centrum, centrum pro e, otázky menšin, takže teď to přeskočíme. A ještě něco o našem teoretickém rámci. Vlastně od druhé světové války a vlastně už předtím mezinárodní organizace vytvořily určité standardy a mechanismy s cílem chránit menšiny. A jedním z důvodů je, že menšinové jazyky jsou součástí jazykové a kulturní diverzity, podobně jako máme biodiverzitu. Dalším klíčovým důvodem je ochrana eh, menšin etnických, eh, lingvistických eh, a dalších vede k míromilovnější a stabilnější Evropě. Takže v podstatě je cílem zajistit mír na kontinentu. Rada Evropy vypracovala dvě mezinárodní smlouvy na podporu menšinových jazyk, jazyků, je to Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky a rámcová úmluva pro ochranu menšin. Eh, pokud neznáte chartu, eh, tak bych vám eh, ráda podala vysvětlení, až budeme mít potom čas pro otázky a odpovědi. Základní rozdíl mezi tou Evropskou chartou a rámcovou úmluvou je, že charta chrání menšinové jazyky a rámcová úmluva chrání osoby patří patřící do nějaké národnostní menšiny. A vzhledem k uplatňování principu subsidiarity a dalších důvodů Evropská unie vždy tak trošičku váhala s tím vstupovat do záležitostí týkajících se menšin Nicméně během posledních několika let tady vzniklo několik iniciativ, které se vztahují právě k regionálním eh, menšinám, či spíše k právům na eh, regionální a menšinové jazyky. Jednu věc bych tady chtěla zdůraznit. Eh, usnesení ohledně ohrožených jazyků menšin bylo iniciováno eh, François Alfonzim a 92 eh, poslanců eh, to podpořilo. Bylo to v roce 2013, nicméně nevím, jestli na základě tohoto přijatého usnesení byly přijaty nějaké konkrétní kroky, aby vešly v chod ty jednotlivé procesy, o kterých usnesení hovoří. Toto jsou webové stránky Evropské eh, um, charty a rámcové úmluvy Rady Evropy. Je tam celá řada informací o menšinových jazycích, jsou tam také eh, zprávy z jednotlivých členských států, eh, které ratifikovaly rámcovou úmluvu a Evropskou chartu a i to poskytuje celou řadu informací o menšinách, které žijí na území jednotlivých členských států. Takže pokud byste chtěli vědět víc o tomto tématu, tak opravdu stojí za to se na ty webové stránky podívat. No a pak eh, ještě, eh, jak se to má s dalším životem našich zpráv. Jak jsem řekla, tak eh, my jsme vycházeli z těch 13 případových studií a provedli jsme komparativní analýzu. Eh, nejprve to byly ty případové studie, které měly specifickou osnovu eh, a rámec Eh, jakmile jsme se dostali k otázce vzdělávání, tak už nebylo možné eh, provádět srovnávání jednotlivých těch 13 eh, situací a my jsme tedy jsme snažili jít cestou hledání nějakých spojitých bodů mezi těmito studiemi, například hledání těch nejlepších možných postupů, které by byly zaznamenány ve více než ve více těchto studiích. A teď velmi stručně stručně. Jedno z důležitých témat je otázka statut oficiálního jazyka. Jak už jsem řekla, tady prostě neexistuje všeobecně uznaná a schválená definice minority, menšiny a zároveň je tady velmi odlišná situace od státu ke státu e, toho, jak je vnímán, jak je nahlížen menšinový jazyk. Třeba v Irsku Irština je, jak říkáme, menšinovým jazykem, ale zároveň je to v Irsku první oficiální jazyk země. Takže e, pak je tady otázka e, třeba Walesu nebo Baskická. E, tam je to také oficiální jazyk, baskičtina a galština, ale zase, když hovoříte třeba o srbštině, Eh, která má statut podle Evropské eh, charty a je to vlastně menšinový jazyk. Já o tom hovořím proto, že ten statut se opravdu hodně liší a eh, je důležité si uvědomit, že se na ty jazyky díváme různým způsobem. Zkoumáme, zda je to skutečně menšinový jazyk či oficiální jazyk a tak dále. Patrně už víte aspoň něco, ale já bych teď ráda poskytla další informace informace o těch dvou e, právních normách, o kterých jsem se zmínila, Evropské chartě a rámcové umluvě. To jsou ty nejznámější e, právní dokumenty a vzhledem k systému monitorování jsou členským státům neustále připomínány jejich povinnosti z nich vyplývající. Takže je velice důležité, aby členské státy jak podepsali, tak ratifikovali tyto členské státy. Ale zároveň jsme zjistili, že to není e, třeba Eh, zásadní eh, podmínka. Evropská, eh, třeba taková Itálie, So the, the signing of the European Charter or the Framework Convention is not necessarily a, a takže chci jenom říct, že dobrou, dobrý postup nezajistí pouze podepsání eh, dokumentu je důležité, pokud menšina eh, žije na jasně definovaném území, anebo eh, jiná je situace, kde tomu tak není. Pokud tomu tak je, tak je pro stát jednodušší vytvořit specifická opatření. To je třeba případ Friska, které, ale u, e, v, v Rumunsku e, tam je to pro ty menšiny obtížnější a ty menšiny třeba nežijí v přesně vymezeném území, takže je obtížnější jim zajistit ty určité věci z charty vyplývající. Pak bych ještě chtěla říct, že jedním z nejvýznamnějších faktorů jsou Eh, věci jako role, kterou hraje eh, národní stát ve věci menšin, protože stát má v rukou možnost menšinu eh, ochránit a podporovat a nebo ji úplně vlastně rozbít, zničit. Stát má možnost konkrétních iniciativ a i tyto věci se liší od země k zemi. Když máte, dejme tomu, menšinu Eh, jako je maďarská menšina eh, v Slovensku a vedle je tedy ten mateřský stát, který může podporovat eh, tu menšinu, svoji menšinu žijící za hranicemi ale když mluvíme o jiných zemích, kde vlastně ta menšina nemá svůj vlastní stát, tak tam ten stát, na jehož území se nachází, vlastně má mnohem větší úkoly a obtížnější eh, situaci. A výuka jazyku, to je opravdu zásadní. Jedna věc je poskytnout menšině určitá práva, například právo na vzdělání, ale pokud to není uplatňováno, pokud to není prosazováno, eh, tak je to prostě eh, právo vypuštěné, právo Ehm, ehm, neexist, nebo vyprázdněné ehm, je samozřejmě právním nárokem třeba ve frýštině mít možnost vzdělávání, tak tam to není vždy, vždy poskytováno. Já například mám čtyřletou dceru, ta chodí do předškolního zařízení, tam už by měla být poskytována podle zákona e, výuka ve frištině, ale ona je poskytována v holandštině, protože e, prostě nejsou ty zdroje, takže všechno se to e, vztahuje k implementaci a proto plánování výuky jazyku je opravdu důležité. A nejde jenom o vzdělávání, jde o určitý rozdíl, který to představuje jak eh, lidem eh, vlastně eh, ukázat výhody multilingvismu, jak lidem ukázat, že je v pořádku, když mluví menšinovým jazykem, jak ukázat firmám, podnikům, že mohou také používat menšinové jazyky při komunikaci jak Eh, například eh, lidi ve sektoru poskytování služeb eh, o tomto informovat, jak jim vysvětlit třeba sociálním pracovnicím, tomu podpůrnému personálu, že by mohli hovořit se svými klienty menšinovým jazykem. Jde o to, jak vlastně implementovat práva v jednotlivých zemích a pak je tady ještě otázka těch vzdělávacích modelů. My jsme se snažili jít cestou hledání nejlepších možných postupů, některé jsme opravdu našli, například eh, tříjazyková eh, forma vzdělávání, trilingvální, například v Baskicku, eh, kde je baskičtina, španělština a angličtina používána. Také jsme nalezli řadu bilingvních škol, které využívají ten systém eh, takzvaného ponoření se do toho jazykového prostředí, ale zase nemůžete jít cestou jednoho řešení, které bychom navlékli na všechny situace. Tak to prostě nefunguje. Vždy se musíte velmi obezřetně dívat eh, na tu situaci, analyzovat ji, protože oni se ty situace eh, liší. Takže obecně je dobré eh, myslet na to, jaký vzdělávací model byste chtěli implementovat, protože teď je to většinou tak, že se řekne, no dobrá, máme tady ten národní jazyk a pak některé menšinové jazyky, takže většinou je to tak, že vlastně ty menšinové jazyky jsou, jsou předmětem výuky stejným způsobem jako ten hlavní eh, národní jazyk, ale vy přitom můžete užívat různých modelů. Pokusím se to teď trochu zrychlit. Už jsem řekla něco o tom povědomí o multilingvismu a to si myslím, že je zcela zásadní, protože ona tady stále ještě dost eh, přetrvává myšlenka, že multilingvismus je vlastně takové břemeno, spíš než nějaké obohacení. A my jsme zjistili prakticky ve všech případových studiích, eh, a to je velká výzva, eh, nedostatek eh, vysoce kvalitních vzdělávacích materiálů, především v oblasti odborného vzdělávání. A kvalifikovaní učitelé také chybí. Kvalifikovaní učitelé především rodilí mluvčí. A to je velká škoda, protože my vidíme, že v některých oblastech eh, eh, třeba hledání zaměstnání je eh, znalost menšinového jazyka velkou výhodou, třeba ve státní správě, někdy je to dokonce i požadavek. Takže když jsem si připravovala tuto prezentaci, tak jsem si říkala, jak by vlastně měla vypadat taková ideální situace, aniž bych chtěla jmenovat nějakou konkrétní zemi. A zjistila jsem pár věcí. Říkali jsme si, že třeba že země, které e, provedly decentralizaci pravomocí, kde třeba ty menšinové oblasti mají hodně autonomie, jako třeba e, Baskicko nebo Jižní Tyroly, e, tak tam často vlastně můžeme konstatovat, že to je ten nejlepší možný postup. Země mají pozitivní přístup k multilingvismu a také finanční eh, investice do multilingního eh, vzdělávání, do bilingvních učitelů, do vzdělávacích materiálů, dlouhodobé eh, plánování jazykové výuky je také důležité a kontinuita je zásadní. Jde o to, aby, dejme tomu, od předškolního zařízení až po školu, eh, odbornou školu, eh, třeba byla tady k dispozici ta výuka eh, v menšinovém jazyce. Lidé, kteří se chtějí naučit menšinový jazyk, by měli být odměněni a měli by mít možnost užívat tento jazyk. A další věc, na kterou se občas zapomíná, je, že je také zapotřebí, aby tady vznikly kariérní šance pro eh, lidi s osvojenými menšinovými jazyky. A druhá strana mince je, co by byla taková ta méně ideální situace pro menšiny, ve které mm, to znamená eh, jedna země, jeden jazyk Samozřejmě, že to je levnější eh, model, je to jednodušší, eh, protože se prostě staráte pouze o jeden jazyk, ale vzpomeňme na ústřední myšlenku diverzity, jazykové diverzity. A to eh, je právě ta mírumilovná a stabilní situace v zemích. Takže tím, že e, menšiny by v nějaké zemi nebyly vůbec uznávány, neměly žádná pravidla, nebylo e, by jim poskytováno vzdělání a neexistoval by tam multilingvismus, tak by to vlastně znamenalo už ohrožení svobody a stability e, v té zemi. Finanční stabilizační opatření to eh, samo eh, nestačí a je třeba, aby ta znalost menšinového jazyka vám dávala určité perspektivy. Uh, Takže dostávám se k takovým závěrečným zjištěním a závěrům. Eh, většina z nich již tady zazněla. Co tedy Evropská unie eh, může učinit v této oblasti? V té naší zprávě je celá řada doporučení a závěrů. S tím, že samozřejmě vy sami jste odborníky, eh, takže můžete přijít i s, další konkrétní, s dalšími konkrétními akcemi. Myslíme si, eh, že je důležité udržet a podporovat programy založené na výměně zkušeností a nejvhodnějších postupů. To je opravdu velice důležité, aby se jednotlivé regiony od sebe mohly eh, učit a je třeba vyměňovat si názory, sdílet nejlepší postupy a eh, sdílet vlastně příležitosti. Takže můžeme si vzájemně pomoci. Rovněž je eh, potřeba podporovat celoevropský eh, výzkum zaměřený na vzdělávání, výuku jazyků a eh, výukové modely v tom multilingválním kontextu. Eh, I s přílevem migrantů je tato otázka čím dál tím významnější. Je třeba investovat do kvalitního vzdělávání a potřebných materiálů a pomůcek eh, se zaměřením na minoritní jazyky, a to na všech úrovních. Eh, eh, k tomu je potřeba samozřejmě někdy i dodatečné financování, dále podporovat stabilní vztahy mezi zeměmi, to je rovněž něco, co je velice důležité, abychom uznávali tedy ty minoritní oblasti, vyvíjet mezinárodní systém, který podporuje vyučující při eh, tedy eh, prosazování výuky v multilingvních třídách. Eh, Multilingvní ideologie v mnoha zemích je významně zastoupena, je to tedy velice důležité a hovořit menšinovým jazykem často je vnímáno spíše jako nevýhoda než jako přínos. Rovněž je třeba stimulovat eh, členské státy, aby ratifikovala eh, příslušné eh, úmluvy týkající se uznání jednotlivých jazyků. Rovněž doporučujeme implementovat jazykové plánování jakožto dlouhodobý nástroj příslušných politik. Samozřejmě to je problematika dlouhodobého charakteru, ty změny jdou velice pomalu. Eh, a rovněž je třeba stimulovat členské státy, aby eh, poskytovali kontinuální vzdělávání, eh, celoživotní vzdělávání v oblasti minoritních jazyků. A už se skutečně dostávám k těm závěrečným poznámkám. Ráda bych ještě zmínila pár dodatečných bodů. Ta doporučení, většina z nich již zazněla. Eh, celá řada je i v usnesení Evropského parlamentu, eh, které eh, bylo zveřejněno, takže není to nic nového, nic převratného, ale jde o to, aby skutečně došlo k implementaci těch opatření, aby byla to, to, že zajistíme některá práva, to uh, úplně nestačí. Je třeba, aby eh, členské státy přijali uh, eh, prováděcí opatření tak, aby k tomu skutečně došlo. A myslím si, že to je taková, takový signál, který bych vám chtěla předat. A tím vám děkuji za pozornost. A pokud máte jakékoliv dotazy, samozřejmě jsem připravená vám je zodpovědět. Děkuji mnohokrát paní Šterk, byť to bylo o něco delší, než eh, jsme eh, dohodli, ale měli jsme o něco více času dnes, takže srdečně vám děkujeme za prezentaci vaší studie. A vidím, že se hlásí pan Šogor. Ano a promluvím v angličtině. Lingvistické menšiny představují 40 až 50 milionů, to je asi 10 celkové populace, ale zdá se, že jejich problémy jsou ignorovány do značné míry evropskými institucemi a to ukazuje na to, že jazyková politika je ve výlučné eh, působnosti členských zemí a také menšinové jazyky. Jako člen maďarské menšiny z Rumunska, která čítá asi 1,2 miliony osob, jsem velice potěšen, že Evropský parlament a jeho útvary se rozhodli zadat studii o vzdělávání v menšinových jazycích v EU. Ale když jsem si pročítal právě eh, kapitolu o vzdělávání nebo výuce maďarštiny v Rumunsku, tak jsem byl poněkud zklamán protože tam je několik chybných e, nálezů. Například na straně 68 bod 7 nejdůležitější zásluhou e, vzdělávání eh, v maďarské jazykové škole je, že člověk se pak může ucházet o pracovní místo v Maďarsku. To je tvrzení, které autoři e, pod podepřeli um, skutečností, že uh, v Maďarsku tedy e, je dostatek pracovních míst, to ale není e, zcela pravda. Menšinový jazyk je e, součást základních lidských práv a to znamená, že lidé by měli mít právo na práci i ve svém domovském státu, byť mluví menšinovým jazykem. Je nutno zajistit, aby lidé eh, nemuseli opustit například Rumunsko a odejít za prací do Maďarska, Španělska nebo jinde. Eh, pokud jde o eh, studium rumunštiny, tak samozřejmě, že souhlasím, že je v zájmu všech učit se i menšinovým jazykům, ale stát by měl usnadnit i lidem Eh, jiných eh, jazykových eh, proveniencí, aby měli možnost a přístup ke vzdělávání v menšinových jazycích. Takže v tomto ohledu studie dospěla k určitému zjednodušení. Pokud jde o Slovensko, tady vám přečtu pouze dvě tvrzení, které mluví sami za sebou. strana 70 bod 1. I když Většina slovensko-maďarských rodičů dobře ovládají slovenštinu, mnozí vychovávají své děti v maďarštině a na straně 73 bod 8. Mnoho slovenských Maďarů vychovávají své děti v maďarštině, i když většina e, jejich dětí e, plynule mluví e, slovensky. To zní, jako kdyby ochota rodičů předávat svým dětem kulturně jazykovou identitu byla jakýmsi anachronismem, která by měla zaniknout dosáhnout. Já doufám, že v budoucnu parlament bude nadále mít takovéto iniciativy. Současně bychom měli ale se vyvarovat eh, takovýchto ukvapených eh, závěrů. a zdvořile řečeno ve studii je celá řada takovýchto drobných eh, pochybení. Eh, eh, vypracoval jsem mm, jakýsi seznam, který vám zašlu a možná, že byste pak mohli provést určité korektury v textu, protože pro mě je ta studie trochu zklamáním. Děkuji. Děkuji, paní Bočkor. Köszönöm szépen. Mint a kezdeményezője. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem měl iniciativu tedy přijít eh, s touto studií a velice eh, to vítám. Bylo to pro mě velké očekávání a vzhledem k tomu, že toto téma se netěší velkému zájmu evropských institucí, a to i přesto, že máme ve statistikách 24 oficiálních členských států, existuje 6 dalších, ale dle umluvy jejich 79. Takže nesmíme podceňovat eh, význam těchto eh, minoritních eh, jazyků. Je třeba, abychom skutečně o tuto problematiku pečovali. Pokud jde konkrétně o tuto studii, se kterou jsme byli seznámeni, musím říct velice upřímně, že ta studie mě poněkud, poněkud zklamala. Eh, já jsem byla u zrodu iniciativy a mým cílem bylo, abychom eh, mohli ehm, nějakým způsobem eh, odůvodnit a vyargumentovat tedy ten směr v tom smyslu, že výuka minoritních jazyků je nezbytnou podmínkou pro zachování těchto minorit. Bohužel, ale e, tato studie klade důraz e, trochu na něco jiného. Mě to úplně nepřekvapuje, protože e, to tematické oddělení s námi v kontaktu nikdy nebylo, nikdy neskontaktovalo poslance, kteří byli u zrodu iniciativy. Takže ta studie nepřináší žádné nové závěry, obsahuje celou řadu pochybení, je tam eh, celá řada chybných, eh, zastaralých údajů, je tam plno rozporů mm, ve zprávě ohledně této studii. Eh, čtu si tady, že nejsou žádné univerzity maďarštiny na Slovensku, ale o odstavec dál si přečtete, že přečtete o univerzitě Šeje. Já se Omlouvám, ale jakožto vyučující eh, jsem již eh, opravila celou řadu eh, písemek, takže těch chyb si všímám poměrně rychle. A co mě také překvapilo, kladu si otázku, proč to neřeší experti, kteří znají dobře tu situaci, proč jste se na ně neobrátili, proč to řešíte s odborníky, já nevím, z Amsterdamu, eh, kteří se vyjádřují eh, k problematice Maďarů žijících na Slovensku nebo v Rumunsku. Bez pochyby existují i jiní odborníci, eh, na které jste se případně mohli obrátit a kteří by vás asi relevantně informovali. Takže ráda bych věděla, proč jste postupovali tímto způsobem. Já souhlasím s tím, Eh, že eh, míš je do velké míry na straně členských států, ty minoritní jazyky představují eh, určitou hodnotu a stát musí e, se starat o tuto svoji hodnotu a měl by podporovat výuku minoritních jazyků. Pokud ale e, stát zvolí jinou, e, jiný přístup, tak je to odlišné. Děkuji a bylo by dobrým nápadom, nápadem, kdyby komentáře, které právě zazněly, byly zaslány sekretariátu a pak postoupeny dále. Myslím, že nemusíme nyní reagovat na každý jednotlivý detail, protože samozřejmě názory se mohou různit. A myslím, že se nemusíte obhajovat za každou větu, kterou jste vepsala do studie, ale eh, přesto bych vám ještě krátce chtěla dát slovo, abyste eh, se případně uh, obhájila nebo zareagovala na to, či ono, co zaznělo, ale prosím stručně. Dobře, já budu velmi stručná. Děkuji vám všem za komentáře. Samozřejmě si uvědomujeme, že ne všechny informace mohou být správné, zejména když nejste expertem na všechny země. My jsme vyhledávali informace z regionálních materiálů, které se aktualizují a informace se mění. My proto se opíráme o osoby, které eh, jsou důvěrně seznámeny se situací. Ano, eh, žádost o studii Um, byla podána uh, v září uh, a uh, studie měla být hotová v prosinci. Nicméně my jsme museli získat ke spolupráci řadu odborníků a shromáždit obrovské množství materiálu. Museli jsme aktualizovat informace, hledat relevantní informace a to nám zabralo mnohem více času navštívit všechny země, kontaktovat odborníky, nalézt je, analyzovat, jestli jejich informace jsou správné. Takže mm, uskutečnit toto všechno během dvou měsíců je nesmírně obtížné, ale samozřejmě, že jsem věčná za vaše komentáře a určitě provedeme aktualizaci materiálu. Pokud máte i vy experty, eh, kteří mohou pomoci, tak eh, budeme tomu rádi. Děkuji. Eh, děkuji vám a děkuji také za důležitý poukaz na to, že tato studie nebyla něčím, co mělo k dispozici eh, dlouhé období výzkumu, ale musela vzniknout eh, rychle a skutečně prezentovala pozoruhodné výsledky. Komentáře, jak jste uvedla, eh, si ráda vezmete k srdci a já vám děkuji jednak za vaši účast, za práci na studii, která bude pro nás určitě užitečná navzdory komentářům, které zazněly a teči či oné drobné chybičce, která se snadno vloudí do tak rozsáhlého materiálu. Tam, kde se pracuje, tam se může i pochybit. Na tom není nic mimořádného. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci, za vaši eh, námahu a účast a děkuji rovněž celému výboru pro kulturu za práci během eh, posledních eh, půl druhého dne. A pokud je o bod různé, tak nemám další sdělení ani náměty, pouze chci poukázat na to, že příští schůze proběhne v úterý 25. dubna od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 a 25. v 9 ráno eh, budeme i hlasovat, tak prosím, abyste byli přítomní a děkuji vám srdečně. Děkujeme také tlumočníkům za jako vždy výbornou práci a děkujeme také sekretariátu za eh, dobrou přípravu schůze. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu domů.